Dobrý den, dámy a pánové. Když dovolíte, já bych zahájil naše dnešní zasedání. Srdečně vítám zástupce národních parlamentů, jakož i kolegy europoslance. Zvlášť bych chtěl pozdravit pana Sorina Lazara, předsedu rozpočtového, finančního a bankovního výboru poslanecké sněmovny Rumunska, který eh, uzavře náš eh, meziparlamentní výbor. Chcete slovo hned? Stimați colegi, stimate domnule președinte, precizând că sunt... Vážení kolegové, vážený pane předsedo, já jsem velmi potěšen a poctěn tím, že mohu spolupředsedat této schůzi. Nejprve bych chtěl poděkovat všem účastníkům jménem mé země, ale také mým vlastním jménem za zájem o důležitá evropská témata a také za tím, že se tedy zajímáte o lepší, další lepší vývoj Evropské unie pro její občany. Vítám eh, organizace tohoto meziparlamentního setkání, tohoto týdne zorganizovaného v Evropském parlamentu již od začátku evropského semestru v roce 2011. Národní parlamenty mohly rozšířit svou roli tak aby vlastně posílili demokratickou legitimitu své eh, demokratické zastupitelské role a posílit svou zprávu. Eh, doufám, role tedy tohoto vysoce demokratického fóra je úspěšná a myslím si, nebo doufám v to, že tato debata přinese nové myšlenky, nové argumenty, které si budeme moci vyměnit tak, aby se zlepšil rozpočet pro následující období. Ještě jednou děkuji za pozvání, děkuji za tato povzbudivá slova, pane předsedo. Já bych také popřál nebo přivítal členy parlamentu z Černé hory, ze Severní Makedonie a z Turecka, kteří se budou účastnit naší diskuse. Je to vždy velice důležitý okamžik tady těchto setkání mezi poslanci národních parlamentů a poslanci Evropského parlamentu ohledně rozpočtu, protože vážení kolegové z národních parlamentů, jste to vy, kteří hlasujete o zdrojích. Schvalujete zdroje, které pocházejí z národních rozpočtů a jsme to my, kteří diskutujeme a hl- hlasujeme o výdajích z evropského rozpočtu, protože na rozdíl od národních parlamentů, Evropský parlament nemá právo nebo nemá tu výsadu hlasovat o souhlasu. Jediný vlastní zdroj, který máme k dispozici, jsou celní poplatky, které z roku na rok nám jaksi tají jako sníh na slunci z důvodu dohod o volném obchodu. Schůze meziparlamentního výboru dnes se bude soustředit na víceletý finanční rámec 2021 až 2027. Jak víte, naše roční rozpočty jsou takové tranše víceletého finančního rámce a nyní tedy provádíme víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020. Je to klíčový okamžik pro konzultace národních parlamentů. 14. listopadu 2018 schválil Evropský parlament zprávu v polovině období o tom, jaký by měl být víceletý finanční rámec 2021 až 2027 a také jaké by měly být vlastní <clears throat> zdroje, což připravil eh, výbor pro rozpočet. Byly tam stanoveny priority eh, Evropského parlamentu na víceletý rámec, včetně přesných konkrétních čísel co se týká stropů a jednotlivých odvětvových programů na období 2021 až 2027. Také pozměňuje návrhy Evropské komise a uvádí požadavky parlamentu týkající se nového systému vlastních zdrojů. Rozpočet, jak dobře víte, je vyjádřením určité vize, politické ambice, kterou Eh, máme, a jsou zde určité znak, anachronické znaky, které se zdají neléčitelné a které jsou nedostatečně, nedostatečně jasné. Rozpočet musí být srozumitelnější a čitelnější pro evropské občany zavádění a udržování nových mimorozpočtových programů je eh, z právního hlediska Eh, bezpeční. Vlastně určitým způsobem je zde zkratována trojí odpovědnost parlamentu jakožto legislativního, kontrolního a rozpočtového orgánu, ale také princip jednoty a transparentnosti je to taková eh, rozpočtová galaxie, abych to nazval. Je to určitá antiteze transparentnosti. Rozpočet by vlastně měl vybaven takovými nástroji, aby mohl reagovat na nepředvídané okolnosti. A zde při provádění finančního rámce 2014-2020 jsme neměli dostatečnou flexibilitu, zejména když nastaly krize. Mám na mysli zejména masivní migrační krizi v roce 2015. Tento rozpočet dnes představuje 1 k národním hrubým rozpočtům 28 eh, členských států Evropské unie parlament vyjádřil své přání v tom smyslu, aby tento rozpočet se zvýšil o 30 aby dosáhl 1,3 HDP 27 členských států Evropské unie, možná 28, kdo ví, podle toho, co tedy se stane se spojeným královstvím ve vztahu k Evropské unii v následujících měsících. Ale teď někteří říkají, že 1,3 HDP je velmi ambiciozní cíl. Možná to je pravda, ale pokud chceme, aby Evropa byla světovou mocností, tak by to mělo být ještě více a možná bychom se měli začít dívat na to, jaké jsou, jaký, jaké jsou ty evropské statky, ty výdobytky, které členské státy nemohou zajistit ze svých národních rozpočtů a možná bychom měli naplánovat převod část prostředků ve prostředku prospěch evropského rozpočtu, abychom takto prokázali, že máme evropskou svrchovanost. Ale to je jiná otázka. Myslím si, že bychom o tom měli diskutovat v následujících letech podle toho, co plánujeme dělat s Evropskou unii, jaký plánujeme její další vývoj a směřování. Pokud dovolíte, rád bych dal slovo zástupcům, respektive oběma zvláštním zpravodajům pro víceletý finanční rámec, panu Olbrichtovi. Pan, bo, pan Olbricht bohužel má nějaký problém s letadlem a paní Toma zde nemůže být. Pan Olbricht je eh, členem EPP a paní Toma eh, SAD, takže nahradí je pan Fernandez, kterému dám slovo, a potom paní Gardia Zabal. Tak, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl pozdravit všechny kolegy poslance. Všichni tu máme společný cíl společného mm, dobra pro Evropu. Evropský parlament eh, má pravdu v tom, že jednání o víceletém finančním rámci v našich zprávách Ehm, že je potřeba projednat před volbami. Jestliže se nám to nepovedlo, není to naším chybou, rada není připravená a tak to je. Ehm, mám obavu, že to bude trvat hodně dlouho a cílem všech programů, všech partnerských dohod ehm, bude uzavřen tak aby 1. ledna 2021 to mohlo všechno začít, to se obávám, že nepůjde a nebude to chybou parlamentu. Parlament také zvolil správnou metodiku. Metodiku z dola nahoru sčítání, jak jsme se dostali k 1,3 HDP. Sčítali jsme politika soudržnosti se zachová společná zemědělská politika, se, tam se zachovají přímé platby a rozvoj venkova. Rybolov totež. Erasmus+, plus, což je priorita pro všechny členské státy, e, se strojnásobí Horizont 2020, který se teď jmenuje Horizont Evropa, inovace a výzkum velmi významné, tam se to znásobí jednou a půl krát. Musíme také posílit Evropský sociální fond a pomoci dětem. To představuje zhruba 6 miliard eur. Potřebujeme zachovat tradiční politiky, jak jsem říkal, a hlavně politiku soudržnosti. A tak bylo nepřijatelné takový 45% škrt v fondu soudržnosti. Také nemáme politiku, eh, obranou politiku proto, abychom postavili evropskou armádu, ale proto, abychom zajistili koordinaci, proto, abychom ušetřili, proto, abychom dokázali také zajistit výzkum v této oblasti. Taky bezpečnost máme v eh, položce kterou eh, eh, chceme, aby byla samostatná v rámci tohoto cíle. Musíme pochopitelně také řešit eh, otázku migrace. To znamená, že k Evropě 2020 a její strategii dáme posílené otázky migrace a bezpečnosti. Ale někteří tady hovoří o evropské armádě, to my neděláme, to ne. Takže máme částky pro jednotlivé politiky a ty sečteme. A ten součet dal 1,3 hrubého národního důchodu při konstantních cenách. A teď jenom taková odbočka. Komise občas hovoří eh, o stálých cenách, především v politice soudržnosti, ale třeba ve společné zemědělské politice, to udělali v mojí zemi, hovoří v běžných cenách. Protože v běžných cenách ty škrty nejsou tak vidět, protože tam se projevuje efekt inflace. A proto, aby my, abychom to nepletli, tak máme tabulku jednak v běžných cenách a jednak při, ve stálých cenách a budeme hovořit především ve stálých cenách a v tom právě vidíme obrovské nepřijatelné škrty v politice soudržnosti. My potřebujeme, abychom ukázali světu, že Evropská unie je schopná a má dost sil eh, na to, aby eh, překonala výzvy, které stojí před námi. A Brexit nemůže být žádnou výmluvou. Brexit musí ukázat, že to dokážeme a že to zvládneme. A právě proto navrhujeme tou metodou sčítání 1,3 HDP. Návrh komise, a to musím připomenout, je méně než 1,1%, protože Evropský rozvojový fond, který byl původně mimo rozpočet, je nyní také v rozpočtu. A musíme si uvědomit, že nelze akceptovat takové manipulace. Máme, myslím, skvělý návrh a teď je potřeba si říci, jak se k tomu staví rada kdo jsou eh, ti, kteří chtějí seškrtat společnou zemědělskou politiku, které členské státy chtějí seškrtat politiku soudržnosti, kdo nechce posilovat jeden z našich cílů a to je ekonomika. Malé a střední podniky. A všechny programy a finanční nástroje jsou také důležité v rámci tohoto cíle. Já si myslím, že členské státy musí urychlit ten proces. Já nevím, co bude výsledek evropských voleb, ale vím, že krajní pravice i levice eh, znovu ukázali při hlasování, že jsou proti a oni se spojili čin, tvoří alianci. A tentokrát, jako vždy, hlasovali proti víceletému finančnímu rámci, který je velice důležitý pro investice. A Evropská unie nesmí na investice zapomínat a nesmí zapomínat ani na solidaritu. A členské státy, to vidíme, mají také problém mezi sebou a to je problém důvěry. A já bych si přál, aby tato vzájemná důvěra mohla být vyřešená a chtěl bych zdůraznit, jak jsem říkal na začátku, my jsme připraveni, čekáme a občané a Evropa to potřebují. Děkuji. Děkuji, Jose Manueli. A nyní dostane slovo Eder Gardia Zabal. Sí, muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos y a todas. Una vez... Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobré odpoledne. Eh, my jsme tady členové Evropského parlamentu, poslanci parlamentů vnitrostátních a snažíme se debatovat na této konkrétní schůzi, jak by měla vypadat eh, rozpočtová budoucnost Evropy. A já bych navázal na Jose Manuela. Pro tento parlament bylo no jednou z rozpočtových priorit zpracování eh, finančního rámce na více let. A my jsme se soustředili na revizi finančního rámce a to nám vlastně umožnilo říci, že za těch posledních sedm let se prokázal tento finanční rámec jako příliš rigidní a neumožňoval nám reagovat na neočekávané události, pohromy a podobně. Takže pokud se chceme poučit eh, z nedostatků současného víceletého eh, finančního rámce, hm, tak eh, jsme se vlastně pustili do toho rámce na léta 2020 až 2027. My jsme vlastně na začátku eh, ještě před eh, tím, než eh, komise byla schopna přijít se svým návrhem, měli svou vlastní představu, svou vlastní návrh o tom, kterým směrem by se to mělo vydat. A to nám umožnilo vlastně lobovat maximálně v komisi za to, co jsme chtěli prosadit. Nicméně ono se to zas tak moc nezměnilo. Jose Manuel velice jasně vysvětlil, co jsme navrhovali. A já chci zdůraznit, že eh, my jsme se vlastně shodli zde v parlamentu velkou většinou. Byl to návrh politických skupin a, a většina z nich to podpořila levice, pravice, sever, jih, eh, západ, východ, eh, země bohaté, země chudší, všichni. Bylo to komplikované, eh, to vyjednávání nebylo snadné a my jsme museli debatovat hodně dlouho a hodně důkladně, abychom se dopracovali k tomuto společnému návrhu. A jak říkám, Eh, dospěli jsme k číslu 1,3 HDP Evropské unie. Je důležité říci, že to prostě není eh, číslo vysypané z rukávu, ale dospěli jsme k němu analýzou, sdílením informací se specializovanými výbory. Finanční rámec to je nejenom tedy čistě technická rozpočtová eh, záležitost. Mm, je to něco, co nám umožňuje nebo neumožňuje eh, financovat evropské politiky, rozvoj, zahraniční politika a tak dále. A když se na to podíváte abstraktně, tak eh, ono se zdá, že si přidáváme hodně, když jdeme z toho 1% na ale když se podíváte na všechny potřeby, které tady máme, a přidáme k tomu priority rady eh, a co by vlastně Evropská unie měla ještě převzít za zodpovědností do budoucna, tak to 1,3 to možná ani nebude stačit. To je číslo, ze kterého budeme vycházet v debatě ale zároveň o tom bude třeba opravdu důkladně a dlouze jednat. Bylo by daleko logičtější, kdybychom měli 2 nebo 3 ale nám je jasné, že taková diskuse vzhledem k tomu, jaké potíže Evropa dneska má, je zcela bezpředmětná. Takže my jsme formulovali ten absolutně minimální požadavek, který Evropa bude potřebovat v příštích letech my budeme muset dělat více, ale nemůžeme to dělat za méně. Jestliže chceme mít společnou eh, obranou politiku, bude to něco stát navíc. Jestliže chceme mít eh, politiku, eh, společnou politiku řízení uprchlických toků a ostrahy hranic opět budeme potřebovat více peněz a jestli zároveň chceme rozvíjet venkov, rozvíjet regiony a dotovat zemědělskou politiku, tak odtud peníze brát nemůžeme. Musíme mít tedy peníze jiné. A my samozřejmě bychom velice rádi věděli, jak se k tomu eh, staví rada, eh, protože rada mm, velice často má takovou jakoby rozštěpenou osobnost. Rada velice často chodí s novými prioritami, přichází s novými prioritami, novými požadavky, ale eh, nikdo neříká, odkud eh, se na to mají vzít finance, až to nastane. Takže my tady musíme dobře zvažovat, eh, jakou politiku si můžeme dovolit financovat. Nebudu hovořit o vlastních zdrojích, o tom mohou pohovořit jiní kolegové, kteří se na to specializují. Eh, jelikož to vyjednávání o víceletém rozpočtovém rámci je velice komplikované eh, a máme tady další ještě legislativní aspekty a, a si eh, také vlastní zdroje. A jsou tady vlastně tři větve, které jsou na sobě nesá závislé. My eh, máme politiku, eh, potřebujeme na to peníze, ale nemůžeme říct si přesně kolik, dokud nevíme, jak ta politika má vypadat. Čili parlament musí vlastně na finančním rámce, sektorových regulacích a vlastních zdrojích pracovat paralelně. Jinak eh, ty návrhy, které předložíme, nebudou mít význam, nebudou mít žádnou oporu. Takže musíme skutečně spolupracovat zde v Evropské unii, ale také eh, s národními parlamenty, radou a předsednictvím. Děkuji. Děkuji. Ono je o to těžší diskutovat s radou, že mandát, který rada vlastně které rozhodla, musí být schválen jednomyslně. Jednomyslně, takže si dokážete představit ty obtížné živé diskuse tedy v radě. Nyní bych dal slovo panu Januši Levandovského a právě se začneme věnovat teď té části vlastní zdroje. Tak závisí na vás. Eh, good afternoon. Dobré odpoledne, vítejte v našem parlamentu. Já začnu obecnými připomínkami, když, jsme, když se vytváří a projednává víceletý finanční rámec, tak to je jeden z nejrozhodu, více rozhodujících okamžiků v životě Evropské unie, protože to se týká budoucnosti a čísel, nejen o nějakých prohlášení, ale rozpočet je vlastně budoucnost Evropské unie v číslech, takže to nejsou nějaká prázdná prohlášení. A vlastně se to týká Evropské unie, protože mm, není to mm, je to, my zde nemáme jen roční cyklus, ale máme zde víceletý finanční rámec, který se týká investic a týká se víceletých výdajů. Takže toto je skutečně některé členské státy jsou více problematické. Není to někde takzvaný business as usual v roce 2005 a 2006 tam docházelo k rozšíření Evropské unie. ale vlastně nebyli tam skoro žádní čistí pláci, ale jen čistí příjemci, takže to byly obtížné. Eh, v roce 2011 a 14 tam bylo ovzduší zblížícího se Brexitu a krize, příprava referenda v Británii, teď je zde zase otázka Brexitu, a také speciální eh, rozpočet pro eurozónu. Evropská komise moc nepomáhala v tomto, protože poprvé v historii eh, zde byly takzvané národní rozpočty. Ono je vždy jednoduché vypočítat, co je pro Polsko, pro Portugalsko a pro jiné země, ale tentokrát to bylo oznámeno v rámci návrhu Evropské komise a bylo tam vidět, že některé země přijdou o 24-25 rozpočtu a některé získají víc, ale ono to jaksi nepomohlo pro eh, dosažení dohody. Evropský parlament zaujal své pevné stanovisko, jak již bylo řečeno, ale mm, nemáme, neděláme už si iluze o tom, co bude reálné. Někdy, dříve nám trvalo dva a půl roku a nyní už je téměř nemožné dosáhnout dohody do evropských voleb. Co se týká příjmové stránky, tak se zpravodajem Gerardem Deprézem, za, o tom bude hovořit Gerard Deprez, ale hovoříme samozřejmě z politic, z, v rámci jednotlivých politických skupin, ale mluvíme jedním hlasem příjmová částka je někdy je hodně kritizovaná, že je nedostatečně transparentní, že je tam hodně výjimek, ale a teď je zde otázka Velké Británie, protože Velká Británie získala rab, rabaty, některé tedy ty korekce byly, mus, se musely provádět kvůli britskému rabatu, takže ten systém byl poměrně, poměrně složitý a byl kritizován často jako, že je nesrozumitelný a netransparentní pro lidi. A poslední pokus to byl můj pokus ustavit evropskou daň z finančních transakcí, ale pan Cameron to jaksi schodil se stolu nyní Brexit eh, musíme také vnímat jako určitou příležitost možná pro modernizaci rozpočtu. Máme zde určité návrhy skromné Evropské komise, dosažení 12 procent Eh, příjmů z vlastních zdrojů na základě základu konsolidované eh, daně a recyklovaných plastů. My jsme volali po té dani z finančních transakcí, to eh, je považováno lidmi někdy za takový trest finančních, pro finanční instituce za tu finanční krizi a od začátku jsme provedli určité korekce, například zde bylo Rakousko, Dánsko, Nizozemsko. Normálně tyto korekce se vždycky se dosáhnou tedy výsledku poslední noci, posle, poslední večer před dohodou. Nyní se prováděly od začátku. Jaká je tedy pozice parlamentu? My jsme jasně eh, říkali, že jakožto zástupci volení občany 28 států Evropské unie bojujeme za daňovou svrchovanost členských států to rozhodnutí musí být přijato jako jednomyslné rozhodnutí a ratifikováno národními parlamenty, ehm, abychom nespochybňovali princip daňové svrchovanosti Eh, v oblasti daní tedy. Potom jsou zde tedy příspěvky členských eh, států, 80 celkového rozpočtu. To je určitý stabilizační efekt, protože to je ta nejvíce předvídatelná část evropského rozpočtu. Ale proč bychom se mm, nepokusili o Eh, určité nové věci, protože je zde některé nové daně, například korporátní daň, využití určitých peněz z evropského obcho- systému obchodování s emisními povolenkami. Toto není nic revolučního. Já mám poměrně skromná očekávání, protože některé země od začátku říkaly ne jakékoliv modernizaci systému vlastních zdrojů nejsou otevřené tomu, takže Nicméně by se měl zařadit na program rady toto jednání o zjednodušení rozpočtu. Jak říkám, je zde ještě určitá příležitost, ale mm, bylo by skutečně dobré stabilizovat. Zde tedy je ta otázka Velké Británie a musíme samozřejmě se dále zabývat tím, jak bude vypadat budoucnost Evropského parlamentu. Januš, Gérard Depré. Děkuji, Januši. A nyní Gerard Depré, eh, náš zpravodaj pro vlastní zdroje. Mm, děkuji, pane předsedo. Řeknu pár slov po zpravodaji Januši Levandovském. V rozpravách, které vedeme nyní s výhledem na příští eurovolby, stále slýcháme, ehm, že lidé se bojí evropské daně. Takže první věc, kterou chci říci, je, že ve vlastních zdrojích, které my navrhujeme, žádná evropská daň není to není návrh komise, který by parlament potvrdil. E, fiskální suverenita členských států, Jan už to říkal, suverenita, fiskální suverenita členských států není nijak změněna. Proto, aby e, bylo rozhodnuto o vlastních zdrojích, musí rada rozhodnout jednomyslně na základě návrhu komise po pouhé konzultaci parlamentu, to znamená, že v podstatě my k tomu nemáme co doplnit, my nemáme žádné pravomoci, co se týče vlastních zdrojů a vy máte pravomoc ve všech členských zemích říci ano nebo ne ratifikaci těchto vlastních zdrojů, protože k tomu se budete muset vyjadřovat. Říkám to proto, že tu je celá řada nedorozumění ve veřejné mínění, jsme eh, obvinováni z těch nejhorších eh, úmyslů. Další věc, systém vlastních zdrojů, který navrhujeme a pan Levandovský to tu načrtnul ve stručnosti, nemá za cíl navýšit daňový tlak. Cílem je, aby postupně vlastní zdroje eh, představovaly vyšší podíl eh, v rozpočtu EU, aby snížil příspěvky z rozpočtu členských zemí. Proč? protože na základě národních rozpočtů každý stát si vede své účetnictví a e, jestli tedy dostal tolik, kolik dal do kasy. Čili eh, to je, máme na jedné straně eh, čisté přispěvatele, čisté příjemce. Eh, příjemci chtějí rozpočet zvyšovat, přispěvatele snižovat a z toho vzniká ošklivá atmosféra a zájem Evropanů se dostává na druhou kolej vedle jaksi té jakési výnosu z těch vkladů členských zemí. A druhá věc, je, že jestliže Britové opustí Unii, tak tam v rozpočtu bude díra, která se odhaduje na 13 až 14 miliard euro ročně. Budeme tedy zvyšovat příspěvky členských zemí, které budou platit státy ze, ze svých rozpočtů, přičemž některé členské státy jsou v, v poměrně uh, Eh, citlivé situaci, co se týče eh, jejich celkového dluhu a jestli to tedy projde eh, v, před veřejným míněním, že tedy všichni budou muset zaplatit za odchod Britů a pokud chceme dosáhnout rovnováhy, která je navržená ve víceletém finančním rámci, jak to tady kolegové říkali, Jose Fernandez a kolegyně Gardia Zabal. Jestliže chceme financovat nové politiky, tak nemůžeme současně zachovat tradiční politiky a jejich financování a udělat místo pro nové priority, které tady zazněly a všechno tedy ehm, eh, dát eh, na účet národních rozpočtů. Takže my navrhujeme, nikoli jeden zdroj, ale balíček nových zdrojů. Proč balíček? Proto, aby příspěvky nebyly v disproporci. Pokud by to byl pouze DPH, tak některé státy budou přispívat daleko víc než jiné. Když k tomu přidáte druhý vlastní zdroj, jako třeba ehm, odvod eh, z výnosu obchodování s povolenkami, tak se podaří to trošku vyvážit. Třetí prvek, o kterém jsme hovořili před chvílí, třeba zdanění finančních transakcí, tak to je zase další prvek té rovnováhy. Čili my jsme navrhli takový balíček, aby bylo možné, jak si, aby e, příspěvky jednotlivých členských zemí zůstaly vyvážené a celý systém byl spravedlivý podle e, národního bohatství Eh, každé eh, země. A dále, dále my nežádáme, aby všechny eh, vlastní zdroje vznikly okamžitě prvním lednem 2021 balík vlastních zdrojů 15 miliard nebo 30 miliard eur mm, na stůl. My samozřejmě víme, jak jsme, jak to říkal pan Levandovský, určité typy odvodu například z konsolidovaného základu daně firem, tak to zatím ne, není jaksi definováno. Čili nejprve se musíme shodnout na konsolidovaném základu daně a potom teprve se můžeme bavit o určitém odvodu do evropského rozpočtu. Čili ten mechanismus, který my navrhujeme, jestli to mohu schrnout v pár slovech, je umožnit zredukovat příspěvky z národních rozpočtů a nahradit je vyváženým balíčkem nových zdrojů, který by umožnil financovat jednak odchod Velké Británie a jednak nové priority, které jsou v rozpočtu zmíněny a o kterých tady byla řeč, protože musíme samozřejmě financovat výzkum, lépe chránit hranice, řešit problémy migrace které na rozdíl od e, nadějí některých, e, tak bohužel význam tohoto problému v nadcházejících letech klesat nebude. Takže e, žádný z těch vlastních zdrojů vám nebudeme vnucovat, pokud bude, nebudete pro ně hlasovat, pouze říkáme, že by bylo moudré je eh, přijmout, ale důvěřujeme národním parlamentům, že porozumí tě, této argumentaci, protože pokud se nedohodneme společně na, společném, na společných evropských stacích, jestliže každý bude chtít dostat zpátky tolik, kolik do kasy dal, pak eh, samozřejmě ani ta myšlenka evropské solidarity nebude, neobstojí. Děkuji. Děkuji, Žeráre. Takže, milí kolegové, vidíte, do jaké míry je to jako kvadratura kruhu. A jedná se o to eh, s omezenými prostředky eh, čelit novým výzvám, které se jmenují migrace, obrana, klima, digitální ekonomika. Je zvláštní, že žádný digitální gigant nesídlí v Evropě. A ehm, máme velmi omezené vlastní zdroje, necelých 10 rozpočtu. 90 jsou příspěvky členských států, to jsou příspěvky, které vy eh, schvalujete v národních rozpočtech. Takže když říkáme, že by se rozpočet mohl navýšit na 2 až 3 tak k tomu musí dojít, aniž by došlo k navýšení veřejných výdajů v Evropě. Čili vy můžete odhadnout některé výdaje na národní úrovni a položit si otázku, zda jsou dostatečně efektivní vzhledem k výzvám třeba globalizace. A pokud by se ukázalo, že v některých oblastech bychom mohli peníze vynaložit užitečněji na prostředky eh, vydané na národní úrovni, tak potom by bylo možné převést do evropského rozpočtu národní výdaje, čili jestliže evropský rozpočet by měl růst potom, nebo výdaje evropské by narůstaly a současně národní výdaje by klesaly. No ale nyní, myslím, je na čase dát slovo vám, vážení kolegové. Budeme se snažit eh, dát slovo co největšímu počtu eh, z vás, kteří se budete hlásit. Chci vás požádat, abyste vyplnili ty mm, kartičky, které máte před sebou a abyste je předali pracovníkům tady mm, v sále e, a já e, dám slovo postupně dvěma národním poslancům, třetí bude europoslanec a zase dva z národních parlamentů, jeden europoslanec a uvidíme, jestli bude Eh, možné prodloužit hm, řečnickou dobu. Kdybyste se mohli omezit na dvě, maximálně tři minuty, tak by mohlo se vyjádřit co nejvíce lidí. Bien, je vais... Takže nyní dám slovo paní Anet Bosa. Madame Bosa. Good afternoon to everyone. <laughs> Dobré odpoledne, já budu s dovolením pokračovat maďarštině. Děkuji vám za možnost zde pohovořit. Chtěla jsem si vzít eh, slovo, poněvadž vám eh, si říci, že podle mě je velice dobře, že Evropská unie podporuje inovace. Je také dobře, že podporujeme výrobu evropského zboží poněvadž to mm, jsou praktické odpovědi na výzvy eh, tohoto století. V Unii, v Unii svobody a v Unii zodpovědnosti eh, nesmíme zapomínat na to, že existují členské země a regiony, které potřebují pro svůj rozvoj zdroje zvnějšku. Jedině takto budeme schopni vytvořit homogenní ekonomický prostor. A e, tento aspekt v současném rozpočtu chybí. Já to tam postrádám. De facto bychom potřebovali více peněz ze společné pokladny, poněvadž e, to je také o budoucnosti Evropské unie. O tom, abychom společně mohli postupovat na této cestě. V podstatě ti, kteří potřebují pomoc, aby se jim této pomoci dostalo. Takto můžeme zůstat společenstvím svobody a solidarity a takto se můžeme stavět výzvám globalizace do budoucna. A to je také způsob, jak posílit Evropskou unii. Proto si myslím, že je důležité zvážit, co je možné dosáhnout pomocí zdrojů kohezních a strukturálních fondů. Čili vlastně jde o obraz toho celkového rozpočtu. Děkuji a nyní dávám slovo panu Duartemu Pačekovi, který je členem portugalského parlamentu. Prosím.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 Evropa, která srůstá. Já myslím, že toto je důležité, ale máme tady jeden problém. My všichni se podílíme na realizaci eh, usnesení Evropského parlamentu, tak aby se tady ten náš prostor evropský eh, prohluboval. A samozřejmě, že podpora eh, národních parlamentů eh, tomu evropskému je samozřejmě nutná. Takto se naplňuje sen otců Evropské unie. Děkuji. Nyní dávám slovo evropskému poslanci Paulu Rubigovi, rakouskému poslanci. Děkuji vám, pane předsedo. Budoucnost Evropy Eh, samozřejmě závisí na třech velkých tématech. Důležitým tématem je přínos evropské hodnoty nebo eh, přidaná hodnota, jak se tomu říká. To vlastně eh, je něco, na, tom, na čem pracují tedy všechny země a každá to může dělat na vlastní pěst a to potom bude asi drahé, anebo se můžeme spojit a, a pracovat na tom společně. Druhá věc je, a to zajímá naše občany, pokud bychom e, neměli evropskou spolupráci, a tomu zase říkáme náklady cost of non-Europe, náklady na to, e, kolik by to tež stálo bez účasti Evropy. Mm, takže e, tady eh, to je třeba brát v úvahu a potom je tady také princip subsidiarity, tedy aby jednotlivý občan mohl rozhodovat sám za sebe a aby se tedy rozhodovalo co nejblíže tomu, kde bude mít to rozhodnutí vliv. Já jsem v Evropském parlamentu už pěkných pár let a musím říct, že za posledních 15 let ten eh, podíl HDP eh, na rozpočtu Evropské unie poklesl z 1,12 na 0,9 HDP. A to byl ten poslední rozpočet, ten 0,9 Čili řekněte mi, kde za posledních 15 let, eh, v které členské zemi eh, se podařilo takto zmenšit rozpočet. No a my jsme také také eh, s krátili nebo snížili počet zaměstnanců na Evropské unie, což eh, jsme tady tím jsme ušetřili eh, zhruba 4 rozpočtu. My se samozřejmě snažíme dolaďovat ty tradiční Eh, výdaje, chceme přesouvat peníze jinam, třeba zdvojnásobení prostředků na výzkum a vývoj, chceme podpořit malé a střední podniky, to jsou ti, kteří eh, platí největší daně, takže proč je nepodpořit. A nebo třeba Erasmus+, plus, to je pro nás důležité. A eh, proto se musíme soustředovat na to, jaké nové úkoly má a musí přebírat na svá bedra Evropské unie. A já si myslím, že s tím, co máme nyní na stole, eh, tak eh, se dokážeme dohodnout na těch tradičních výdajích. Tady máme určitý strop a tady je na tom shoda. Ale pak je tady ještě otázka těch nových výdajů, čili eh, jaké nové úkoly na nás přijdou v rámci tedy lepší, efektivnější Evropy, eh, lepší hodnoty pro Evropany. Děkuji. Děkuji, Paule. A nyní dávám slovo André Berkegerovi. Prosím. Z, z německého Bundestagu. Eh, z rozpočtového výboru Německého Bundestagu. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, že mohu říci něco málo tedy k tomuto rozpočtu, ale chci být stručný, poněvadž nemám mnoho času. Samozřejmě, že ten střednědobý finanční rámec, to je politika vyjádřena v číslech. Eh, vy jste hovořil o kvadratuře kruhu, já bych hovořil o kompromisu. Někteří eh, kolegové tady hovořili, jaké postupy eh, se zde používají při eh, tam rozpočtovém vyjednávání. My v Německu máme velice dobré zkušenosti s postupem směrem z hora dolů, aby se nám dařilo tedy vyrovnávat rozpočet a mně se stá, že bychom, mm, že tady budeme muset eh, uzavřít dvě mezery, to bude tedy výpadek britských příspěvků, který Británie tedy eh, dával do rozpočtu více, než kolik odebíral. No a potom další nové věci, eh, digitalizace, mm, ochrana hranic, mládež a tak dále. Je toho celá řada, ale podstatné je, abychom tedy pro tu evropskou přijanou hodnotu generovali dostatek, eh, dostatek peněz. Eh, musíme to dosáhnout kombinací škrtů a zvýšení eh, příspěvků. Také bude se muset vyrovnávat mezi čistými přispěvateli, čistými příjemci Eh, mezi severem, jihem, západem, východem, čili budeme muset eh, všichni ustoupit. Eh, v Německu asi bude pro nás nejtěžší ustoupit v oblasti zemědělské politiky, ale samozřejmě pokud ten celek bude vyrovnaný, tak se s tím nějakým způsobem smíříme. Důležité je mít tady určitý, určitý jasný plán na příštích sedm let. Je třeba najít rovnováhu mezi novými a tradičními úkoly, musíme nově definovat priority, definovat to, eh, co je tím přínosem Evropy, co od ní očekáváme a možná nějaké podmínky, eh, které bychom možná mohli také uzákonit pro výplatu podpor subvencí a podobně. No a e, také bychom e, potřebovali e, na, jako rovný, s rovným jednat se Spojenými státy a Čínou. To samozřejmě můžeme dosáhnout jenom, když budeme jednotní. Jednotlivé země sami za sebe toho asi nedosáhnou. Takže já doufám, že na podzim budeme už mít v kapse výsledek střednědobého rámce. Děkuji, teď dávám slovo paní Margaritě Marquez, prosím. Z portugalského parlamentu. Bez mikrofonu. Bohužel bez mikrofonu řečnice. Maintenant, no, ça marche? Ah oui. Teď to funguje. Ano, děkuji. Já bych nejprve chtěla poděkovat výboru pro rozpočet Evropského parlamentu, který zařadil tento bod na program interparlamentního týdne. Tato rozprava je skutečně velice důležitá. My v národních parlamentech také jednáme o víceletém finančním rámci. Parla- portugalský parlament vytvořil, ustavil výbor pro jednání o víceletém finančním rámci. Jean Artvi ostatně byl jedním z lidí, které, kterého jsme pozvali na slyš v rámci slyšení tohoto výboru pro víceletý finanční rámec a pozítří se bude diskutovat na plenárním zasedání portugalského parlamentu, takže Pozítří tedy budeme o těchto otázkách diskutovat na naší plenárce. Také bych eh, chtěla zde uznat, eh, ocenit rozhodnutí Evropského parlamentu z minulého týdne, kdy se parlament rozhodl, že bude proti snižování o politiky soudržnosti a proti makroekonomické podmíněnosti. To jsou dva, dvě velice důležité věci, pokud chceme, aby víceletý finanční rámec probíhal skutečně tak, jak má. Já bych eh, ráda vyjádřila stručně tři připomínky. Nejprve je zde skutečnost, že Evropská komise nebyla dostatečně ambiciózní, pokud jde o vlastní zdroje. Evropský parlament poskytl Evropské komisi příležitost k tomu, aby byla ambicioznější v tomto rámci, ale ona nebyla. A i co se týká podílu při z HD, příspěvku z HDP jednotlivých států. Již zde několikrát zaznělo, že, nebo náš premiér řekl, že by byl ochoten akceptovat vyšší příspěvek z HDP Portugalska, aby se dosáhlo toho čísla 1,3, které navrhuje Evropský parlament. A také bych se chtěla vrátit ke dvěma návrhům v rámci VFR, které by podle mého názoru se měly zachovat. Za prvé vytvoření nástroje pro podporu reform v jednotlivých členských státech a potom evropský nástroj pro stát stabilizaci investic. Tyto dva návrhy by měly v každém případě být chráněny a zachovány v jednáních o víceletém finančním rámci. A nakonec tento parlament asi bude obtížně schvalovat víceletý finanční rámec a je riziko, že eh, bude, dojde ke spoždění, pokud tedy ještě tento parlament do voleb ho je, neschválí. Je tedy zásadní, aby princip rok plus tři byl tedy zachován a abychom ve všech možných limitech tohoto využili, tak aby přechod mezi těmi jednotlivými víceletými rámci proběhl bez problému a aby nedocházelo k nějakým přetržkám. Děkuji. Nyní dávám slovo paní uh, Linen z Bundestagu z Německého. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla zdůraznit, že samozřejmě rozpočet a víceletý finanční rámec jsou skutečně důležitými tématy pro evropské evropskou agendu a samozřejmě také z tohoto hlediska vlast, je nutné přemýšlet o vlastních zdrojích a o příspěvcích, ale z našeho hlediska v první řadě by nemělo na začátku jít pouze o to, kolik peněz se bude vydávat, jedna celá, za to bude 1,1 nebo 1,3 vlastních zdrojů. Pro nás je samozřejmé, abychom nejdříve ty výdaje správně byly zhodnoceny a abychom se podívali na to, zda všechno to, co bylo uděláno, je v budoucnu ještě jisté, e, potřebné tedy, zda to bude ještě vhodné provádět a abychom trošku na straně výdajů také mm, se jak nad, zamysleli, zda skutečně jsou ty prostředky vydávány rozumně v některých oblastech možná by se mělo, mělo dosáhnout určitých kompromisů a, a škrtů, to je jisté. V, v zemědělské politice mohu pouze souhlasit s kolegy že například v Německu by to způsobilo hodně bolestí, ale například ve druhém pilíři společné zemědělské politiky si to dokážu představit, ale samozřejmě máme priority jako vzdělávání, školství, eh, výzkum, věda, ochrana hranic, toto už jste také říkali, a toto jsou věci, kdy vlastně jsou, které souvisejí s evropskou přidanou hodnotou a s evropskými hodnotami a zde bychom skutečně měli přispívat a souhlasíme s tím, co se se, také se musíme podívat na strukturu politik, jestli bychom v některých obor, odvětvích nemohli dělat věci trošku jinak, ale zde parlament a komise ve spolupráci s radou jsou dostatečně rozumní na to, aby přijali inteligentní, rozumná rozhodnutí. Je potřeba skutečně stanovit odpovědný finanční rámec. Myslím si, že to je důležité pro průmysl, životní prostředí, pro zemědělství, výzkum, vzdělávání. Je zde hodně práce, kterou je potřeba udělat. Já nevím, zda je rozumné tolik elánu věnovat rozšíření vlastní, zvýšení vlastních prostředků. To je tedy můj názor. Já si myslím, že to bude obtížné pro, daňo, pro daňové poplatníky eh, v Evropské unii, kteří již jsou vysoce zatíženi. Takže si myslím, že bychom zde měli se možná nespoléhat až tolik na zvýšení vlastních zdrojů, ale postupovat co možno nejrozuměji v rámci eh, těchto návrhů. Děkuji, děkuji, paní poslankyně. Naši zpravodajové, zejména Šera Depres, zdůraznili, pokud tedy zde budou nové vlastní zdroje, nové daně, zejména tedy pro, do evropského eh, rozpočtu, které které, o kterých bude hlasovat se na národní úrovni, tak by mělo současně dojít ke snížení, dejme tomu, daní na národní úrovni, zrcadlově na národní a místní úrovni. To znamená, aby to nebylo zvýšení daní, aby tam nebyly nějaké příplatky v oblasti daňové. Nyní dám slovo panu Angelosovi Vocisovi z kyperského parlamentu. To epomeno polietes Víceletý finanční rámec musí zohlednit výdaje, které budou schopné čelit výzvám moderní společnosti, ať už se jedná o digitalizaci, udržitelný růst, inovace, migrace, demografické změny i terorismus. Musí být antropo centrický, to znamená zaměřený na člověka, musí se snažit eh, nahradit eh, demokratický deficit a obnovit důvěru v evropské instituce. Oceňujeme nárůst financování v oblasti výzkumu, inovací, konkurenceschopnosti, a o 15 v běžných cenách i programy určené mládeži. Také se stavíme příznivě k posílení financování nových priorit Evropské unie, jako je ochrana vnějších hranic, migrace, azyl, bezpečnost. Zemědělská, společná zemědělská politika a strukturální politiky musí pokračovat jako prioritní programy v rámci příštího víceletého finančního rámce a je třeba také zajistit financování v tomto rámci pro boj proti regionální nerovnováze a posílit konvergenci v rámci Evropské unie mezi zeměmi. A a regiony a odlehlé regiony, Kypr je poměrně vzdálená země, to všechno je potřeba zohledňovat ve strukturální politice a Kypr má určité rezervy, co se týče těch čínových vlastních zdrojů, co se týče společného základu daně a e, toho nového 3% financování. Také jsme eh, samozřejmě musíme vzít v potaz eh, odstoupení Spojeného království a musíme si taky uvědomit, že to bude silná konkurence a musíme se zamyslet, jak budeme čelit tomu navýšení koeficientu o 30 v oblasti eh, hospodářské soutěže. Naše země, Kypr, která je poměrně malá a izolovaná, Eh, má jenom omezené konkurenční výhody a to musí EU zohlednit. Eh, daň ze zisku eh, musí nadále zůstat v kompetenci členských zemí, aniž by to bránilo kontrolám a transparentnosti potřebné pro boj proti daňovým únikům. Děkuji a nyní dám slovo kolegovi Claudiu Borgimu z italského parlamentu. Pan Borgi má slovo. Okay. Thank you, Mr. President. Děkuji. Um, jak jsem vyslechl pana Depré, zvlášť mě zaujalo, že jak on eh, poukázal na jeden z nej, větších problémů této situace a to je ten střed mezi zeměmi, které jsou čistými přispěvateli a těmi, které jsou čistými příjemci. Ostatně každé slyšení, eh, které jsem absolvoval v výboru, v svém výboru v italském parlamentu, tak tam vždy byli lidé, kteří chtěli navýšení třeba rozpočtu zemědělství, naruš, navýšení toho a onoho a pak někdo eh, jak si zvedl varovný prst a řekl, pokud budeme žádat navýšení evropského rozpočtu, vzhledem k tomu, že jsme eh, eh, přímý eh, čistý poskytovatel, tak to pro nás bude znamenat pokles, protože budeme víc platit a, a méně dostávat. Tak co si jenom kladu otázku, jestli někdo někdy uvažoval o tom, že třeba pro země eurozóny Evropská centrální banka vytvořila tři triliony pro um, eh, kvantitativní eh, uvolňování, což je eh, velký mm, podíl rozpočtu. A co by se stalo, jestliže z těch 3 bilionů by ECB vytvořila ještě další miliardu navíc na výstavbu nemocnic, škol a podobně. Co by se stalo? bude to znamenat, eh, že se, eh, že zazní trouby nebeské, nebo to prostě jenom bude znamenat, že bude více škol a nemocnic. Já vím, že eh, je to otázka kolektivního rozhodování a co by bylo špatně, kdybychom měli příspěvky z ECB do společného rozpočtu. Podle mého názoru to by bylo řešení abychom měli více zdrojů a nemuseli zatěžovat rozpočty členských zemí, aby se mm, takto přispělo do evropského rozpočtu. Já si myslím, že to je jediný způsob, jak eh, bude možné tento dodatečný příspěvek realizovat, protože to fakticky nikdo nezaplatí, protože víme, že náklady na eh, eh, jak si uvolňování peněz ECB, to v podstatě znamená pouze inflace, a takže bychom prostě by stačilo možná uvažovat trochu jinak. Je donne maintenant la parole Děkuji eh, paní eh, Maria Nulo, která je členkou eh, španělského senátu. Gracias, señor presidente. Estamos hablando del marco financiero y yo... Pane předsedo, hovoříme o víceletém finančním rámci a musíme samozřejmě rozpočet orientovat na reálné potřeby členských států. To je hlavní výzva, před kterou stojíme a to je to, o čem mluvíme. A já bych tady chtěla zmínit další významnou výzvu, což by byla také priorita, je to eh, demografická výzva. Hovoříme o nízké porodnosti, stárnutí populace, imigraci a mluvíme také o způsobu, jakým je populace eh, rozdělená na území. Víme, že jsou velké zóny EU eh, e a Španělska, kde zjišťujeme, že populace odchází, opouští venkov, na venkově zůstává velmi málo obyvatel a tam je důležitá odpověď EU, protože demografická výzva e, patří e, k těm zásadním otázkám e, soudržnosti sociální, teritoriální a rovnosti příležitostí. A je potřeba, aby Evropská unie nabídla odpovědi a nezůstávala stranou a v těchto v rozpočtu eh, toto zohledňovala, protože to patří mezi největší výzvy. Dále členské státy přijímají opatření. Ve Španělsku v tuto chvíli probíhá diskuse o vylidňování venkova. A to je diskuse, která probíhá na všech úrovních, místní, regionální, celostátní a je potřeba aby Evropská unie eh, taky vzala v potaz odpovědi jednotlivých členských zemích v boji proti této výzvě. A myslím, že EU může přijmout opatření, která budou eh, mít eh, jaksi násobný efekt. Demografická výzva to je taky příležitost. To není jenom otázka výdajů, ale také investování Eh, je to příležitost k vytváření nových pracovních příležitostí, tam, kde je třeba starší populace nebo kde je populace, která potřebuje více pomoci. To je také příležitost pro zaměstnanost. Mám také na mysli digitalizaci eh, venkova. Eh, zavedení internetu na venkov je také zdrojem bohatství a to je příležitost pro soudržnost, čili pomoci regionům, které mají největší problémy, to je příležitost, protože lepší růst těchto regionů znamená krok k, soudržnosti regionální a sociální, ale také je to prvek růstu. A děkuji a nyní má slovo pan Bartoloměj Vrumlevský, doufám, že mu nekomlím jméno, a on je poslanec Polského schromáždění. Převodní, paní převodní. Pane předsedo, dámy a pánové, Polsko podporuje eh, stanovisko Evropského parlamentu ve věci zajištění dostatečného rozpočtu pro Evropskou unii na léta 2020 až 2027. Potřebujeme dostatek prostředků, abychom na jedné straně mohli Eh, financovat nové priority, ale také na druhé straně je třeba pokračovat v politikách tradičních, to je zejména politika soudržnosti a společná zemědělská politika. V tomto kontextu se domnívám, a je to názor, který v Polsku převládá, eh, myslím si tedy, že škrty v politice soudržnosti i v politice zemědělské e, jsou příliš drsné a postihují zejména mm, chudší regiony, zejména e, v Evropě e, střední a východní. Je třeba vzít v úvahu to, že konvergence, strukturální konvergence Evropské unie je ještě dalekým cílem a v té politice soudržnosti se hodně škrtalo. A dále k tomu přistupuje to, a to je můj názor, který ovšem je častý v Polsku, a sice, že dorovnání přímých plateb nebo eh, stejné konkurenční podmínky pro všechny zemědělce Evropské unie mm, by také měly být eh, takto zohledněny. Je to proto, že všichni musí plnit přísné normy jakosti i životního prostředí, takže ty platby by měly být stejné. Z polského hlediska eh, zejména nevhodné jsou návrhy týkající se životního prostředí, protože domníváme se, že jsou větším, větší zátěží pro ty chudší členské země, které eh, po desítky let neměly možnost rozvoje, jaké byly dány eh, v západní části Evropy. Pokud hledáme nové vlastní prostředky pro Evropskou unii, pak bychom rádi upozornili, že vhodné by byly například na jedné straně daně z eh, finančních transakcí a na druhé straně eh, daně pro velké nadnárodní společnosti. A ještě možná na jednu otázku bych chtěl upozornit. Eh, totiž na výzvy, jaké navrhované změny mají nebo budou mít na členské země, které hodně spolehají na úhly. A ta by bylo dobré vytvořit eh, fond, řekl bych, fond spravedlnosti energetické transformace. Děkuji. Děkuji, vážený kolego. A nyní dávám slovo panu Vilovi Hamakimu z finského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Klimatické změny, to, jsou, to je jeden z největších problémů současné doby a možná, že společně můžeme propojit víceletý finanční rámec a klima, boj proti klimatickým změnám, tak aby se nám podařilo čelit těmto oběma výzvám společně. Pokud bychom měli určitý, určité tady eh, poplatky za klimatické změny, tak bychom potom mohli těchto prostředků využít. To by se mělo tedy používat jako takový, eh, zavést nejprve jako takový malý systém a potom to ročně objem rozšiřovat. A tady tímto ročním rozšiřováním nebo zvyšováním by se mohlo dosáhnout takových efektů, respektive dvou účinků. Za prvé, co se týká těch činností, která se které se tedy orientují na, na země, která, které jsou aktivnější nebo méně aktivní v této oblasti, ale všechny země samozřejmě musí současně také snižovat emise CO2. Toto je velmi důležité a, rozpo, a rozpočet Evropské unie by také měl, mohl být potom díky tomuto rozšířen, takže by se jaksi splnili oba dva ty cíle. Uh, když se Finsko připojilo k Evropské unii, tak jsme samozřejmě měli vlastní eh, určité eh, určité rozdíly mezi severem a jihem Finska, co se týká pomocí dodací pro východní a jižní regiony, tak aby vlastně e, vě, více mohly využívat tyto regiony dotací a, fin, a pomoc prostředků z Evropské unie. Mm, nicméně e, se nám znamená to, že Eh, jste vlastně eh, byly i určité nevýhody pro zemědělství a doufáme, že tyto příspěvky, tyto dotace budou stabilní tedy, tak jak to alespoň tak, jak to vypadá. To záleží na tom, jak se povede jednání a aby to ten systém nebyl narušen. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo Klaudii Miller z Bundestagu. Vielen Dank. Ähm, Děkuji. Debata jasně ukazuje, že v otázce víceletého, víceletého výhledu mnozí kolegové eh, nahlíží na věce eh, s národním eh, prismátem. To znamená, to, co bychom si přáli dát na první místo, je dáno naší národní zkušeností samozřejmě. Ale musíme si položit otázku, jaké úkoly by měla mít Evropská unie a jakým výzvám by měla čelit pomocí prostředků z víceletého rámce. Jak si přejeme budoucnost. A já bych tady chtěla navázat na finského kolegu. Klimatická změna, to patří k těm nejdůležitějším klimatickým výzvám. A to se musí prostě eh, reflektovat eh, v tom víceletém výhledu. Samozřejmě, že tento finanční výhled je kompromisem zájmů, eh, to jsme slyšeli i v různých příspěvcích, posílení či zkrácení zemědělských dotací, výzkum a vývoj, zvýšení výdajů, anebo škrty, hm, škrty v platbách. Já si myslím, že eh, pokud eh, máme mít jasno, nebo pokud máme jasno o skutečném eh, cíli, pak bychom měli mít jasno v tom, jestli chceme skutečně ty příjmy rozpočtu zvýšit. Tady jde vlastně o to, jaké máme představit, co chceme dosáhnout a mm, jestli tedy dosáhnout nebo ne, jestli tedy přidat nebo ne. Děkuji. Nyní dávám slovo Johnu Laratovi, který je členem irského parlamentu. Mikro. Mikro. Mikro. Okay. Uh, I'd just like to respond with some já bych chtěl do tohoto vnést několik obecných bodů, možná reagovat na některé kolegy a možná také jirský, jirský pohled na věc. A možná zdůraznit také eh, vliv Brexitu na irskou ekonomiku. A určitě bych chtěl poděkovat evropským partnerům za neutuchající podporu v souvislosti eh, s eh, pokračujícím zmatkem, eh, který vznikl z Brexitu. Po dvou letech vlastně pořád nevíme nic o tom, jaký dopad bude mít Brexit, jak vlastně bude vypadat. Na... Takže naše země je tady touto nejistotou a mm, nejasnostmi budoucími je postižena daleko nejvíce. Ehm, poněvadž ehm, my ehm, vlastně máme hranici s Spojeným královstvím. Čili po dvou letech my pořád nevíme, pořád jsme se nepřiblížili k řešení toho, jaký model Brexitu si vlastně bude chtít britská vláda domluvit s Evropskou unii. Čili mm, hlavní prioritou naší agendy je dopad Brexitu samozřejmě. E, já bych e, e, také chtěl navázat na německé a finské také předřečníky a na tu prioritu klimatických změn. Před rokem jsme se o tom bavili a Eh, to, jak naléhavá je klimatická změna, to potvrdili, potvrdilo několik konferencí, eh, zejména ta katovická. S tím souvisí eh, další věci jako mezigenerační spravedlnost. Otázka vlastně je tady to, na koho ty změny klimatické nebudou mít žádné dopady nebo malé, ale máme tady samozřejmě také děti a Eh, jejich děti a tady je třeba, aby mm, to bylo jaksi spravedlivé, ten dopad, který je čeká. Eh, můžeme to dosáhnout spravedlivou karbonovou daní a tím, že zajistíme, aby nebyly, nebyly trestáni ti nejzranitelnější, eh, naopak, aby měli pobídky přizpůsobovat se. Také Eh, nadále pokračuje tady potřeba eh, posilovat postavení žen, také ekonomicky a tak dále, protože mnohé ženy pořád eh, zcela nerozvinuly svůj potenciál. je třeba je dále podpořit. Já musím říct, že pro mě, jakožto oddaného občana Evropské unie, a člověka, který stojí za ambicemi Evropské unie. Eh, skutečně je třeba posilovat principy společné sjednocené Evropy, Evropy národů. Jirsko se snažilo eh, vyhnout a asi se vyhnulo roli nacionalismu, který vidíme v jiných zemích. Ale skutečně eh, je třeba abychom, eh, se, abychom posílili ten původ, silněji se odvolávali na ten úvod společné sjednocené Evropy. A je třeba tedy skonsolidovat to, čeho bylo dosaženo. Děkuji. Děkuji a poslední řečník, Tuku, Tuku Alto z finského parlamentu. Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat za tyto skvělé připomínky, které zde zazněly. Mnoho věcí už zde bylo řečeno. Samozřejmě s Brexitem ztratíme 13 miliard a přesto jsou zde ale nové velmi dobré priority. Samozřejmě příjmy budou klesat, ale opatření bude stále více. Je potř- a nejde to pouhým převrstvením, takže potřebujeme nové zdroje financování. A jak říkal už můj kolega z finského parlamentu, co se týká klimatických eh, poplatků nebo daní, tak zde vyvstává otázka, kdy eh, se Evropa aktivněji postaví pro, proti po, dalšímu používání fosilních paliv, aby se investovalo tedy do jiných zdrojů, aby se snížily emise a také energetická závislost. Také zde zní otázka, jaká opatření a jaké e, platky by tedy byly nejlepší, aby bylo možno dosáhnout těchto cílů. Potom k té druhé otázce co se týká přípravy na budoucnost, víme, eh, že jste čelíme všichni klimatickým změnám, všechno má určité dopady, všechno se mění, ale také rozmanitost, příro, pří, přírodní rozmanitost se nám snižuje. Mm, toto, toto všechno má vlastně, no, musíme tedy uh, řešit klimatické změny a rozšiřovat nebo chránit rozmanitost, ale musíme se na to připravit. Pokud se dobře nepřipravíme, tak ty náklady budou ještě vyšší. Mohlo by se tedy v evropském rozpočtu mm, najít nějaké, nějaká opatření, nějaké programy k tomu, abychom vlastně se mohli rychleji přizpůsobit těmto skutečnostem. Já se domnívám, že nejvíce modelů řešení, by, abychom mohli bojovat s klimatickými změnem, změnami a také by byly potřeba najít určité nové finanční zdroje, abychom se skutečně mohli připravit lépe na tu stávající měnící se situaci. Děkuji. Takže je 18 hodin 45 minut. V 19 hodin musíme opustit tento sál a ještě dám slovo panu Sorinu Lazarovi, který uzavře náš, naši diskusi, ale možná, že ještě někteří spoluspravodajové mají nějaké připomínky po tom, co řekli kolegové, pan Fernandez, pan Depre. Prosím, velice stručně, velice stručně, já budu hovořit portugalsky. Klimatické změny, boj proti klimatickým změnám, to je jedna z prvních eh, obav a z prvních úkolů, které vlastně máme zapracováno ve víceletém eh, finančním rámci. Hovoříme o 25% výdajů věnovaných tomuto cíli a v roce 2027 se dokonce hovoří o 30%, takže toto jsou všechno závazky spojené s bojem proti klimatickým změnám a plněním pařížských dohod. Také bych chtěl ocenit, přivítat všechny příspěvky, které zde zazněly. Mám pocit, že s národními parlamenty by se nám možná podařilo dosáhnout dohody rychleji než s členskými státy, což je přece poměrně paradoxní. Vrátil bych se k otázce, která zde zazněla o evropských daních. Není evropská daň jako taková, to je lež nebo nepravda, kterou někdy slýcháme ze strany populistů chtěl bych zdůraznit jednu věc, a to nutnost solidarity v rámci Evropské unie a nutnost územní soudržnosti. Územní soudržnost to není to též jako konvergence. Samozřejmě, ano, jsou zde některé regiony, kde probíhá konvergence, ale v některých zemích není územní soudržnost. A tato územní soudržnost je důležitá pro plnění cílů Evropské unie. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que llegaría. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom se s nás dohodli s národními parlamenty než s radou. Ale vzhledem k tomu, kdo vystupoval a odkud pochází, tak eh, byla priorita eh, spíš nebo důraz kladen na klimatické změny a podobně. Já jsem to taky mohla zmínit, ale času je málo. Eh, obecná strategie našeho víceletého finančního rámce vychází z cílů udržitelného rozvoje strategie 2020, kdy zatím není žádná výlučně evropská strategie, kterou bychom si mohli vybrat jako vodící nit. Eh, je to v podstatě vlastně celý soubor cílů udržitelného rozvoje. A já bych eh, reagovala na to, co říkala portugalská kolegyně, mechanismus stability ten máme na programu jednání zítra, kdy na to budeme mít více času. Ale taková první připomínka z mé strany. Jedná se o dva návrhy, které leží na stole, ale jsou ještě velice vzdálené skutečného očekávání Evropské daňové unie. Děkuji a nyní se obracím na spoluspravodaje k vlastním zdrojům, kolega Levandovský. Ne, nemusíte, pane kolego, nemusíte, ale jo, rychle co se týče zpětné vazby z národních parlamentů, nebylo to jaksi velký střet s naším stanoviskem v Evropském parlamentu. Ohledně toho, co tady zaznělo o evropském rozpočtu, jeho budoucnosti, je to skutečně jenom jedno procento HDP, 2% veřejných výdajů, 5% se týká eh, je jenom na, je na, státní, na administrativu a zbytek vlastně eh, se vrací do, do členských zemí Eh, nejdůležitější na tom je, že to je hodně investiční rozpočet eh, s velkou předvídatelností a to si myslím, že je dobrá zpráva pro eh, kolegy, pro německé kolegy je bez deficitu, nemůžeme si brát úvěry. To je, myslím, z takové specifikum evropského rozpočtu a který vždy musí být vyrovnaný. Od roku 2014 je to eh, snaha dělat více za méně peněz. A poprvé eh, od roku 2014 do roku 2017 mm, mm, ale co se týče povinností pro Evropskou unii, je to stále stejný směr, to znamená stále více Eh, z Bruselu, eh, ale to není rozhodnutí parlamentu ani komise, to o tom rozhodly členské státy eh, očekávat více z Evropské unie. A je to pochopitelně obtížné dělat více za méně peněz. A k tomu, co bylo řečeno zástupci Portugalska ohledně rozšíření povinností Evropské centrální banky, už něco z toho je kontroverzní pro některé členské státy, ale my jsme jsme uvažovali o tom, že e, částečně by bylo možné e, také využít e, Evropské centrální banky k financování některých aktivit. Děkuji, Gerard Depre. Ano, velmi stručně, předsedo. Chtěl bych říct i kolegům, kteří apelovali na daň Eh, nebo eh, ze zboží dováženého do EU eh, v případě nedostatečného úsilí. Když se podíváte na návrh parlamentu, tak uvidíte, že tam to je. A ještě co se týče čistých přispěvatelů, je taky potřeba v Evropě udělat studii. Nejde jenom o to, že by že kdo platí nejvíc. Jde taky o to, kdo má největší užitek z evropského eh, jednotného trhu. Ono, já se omlouvám, ale eh, musím to říci zcela jednoznačně, nelze se chovat jenom jako účetní, když posuzujeme eh, přínosy Evropské unie pro všechny. Já jsem přesvědčený, že pokud uděláme, o, oceníme, kdo má největší přínos a výhody z velkého trhu, tak některé velké státy, které jsou největšími přispěvateli, jsou také mm, nejví, nej, nej, mají eh, největší užitek z jednotného trhu to taky musíme mít na paměti. A ještě eh, na adresu kolegy z Itálie souhlasím s kolegou eh, Levandovským. Nezávislost Evropské centrální banky to je základní princip už když byla eh, řeč ohledně kvantitativního uvolňování, tak právě byla velice Eh, mm, zuživá diskuse eh, na toto téma, ale politici nemohou do toho zasahovat. Podle stávajícího statutu banky nelze eh, do toho zasahovat. Nicméně v dokumentu parlamentu je vidět jaksi drobné, otev, drobná otevřená vrátka, kde hovoříme o seniorage, což je možnost, aby zisky z ECB byly pře, přiděleny na financování nového mechanismu stabilizování investic. Neříkám, že to je přesně to, co jste navrhoval, ale e, jsou to pootevřená vrátka. Děkuji. To je krásná myšlenka. Ale tady to právo seniorič e, jsou předmětem vyplácení dividend akcionářům akcionáři jsou národní centrální banky a centrální banky si nechávají vyplácet dividendu. Tudíž jsou to spojité nádoby. Každopádně mě tato rozprava připadala velmi zajímavá, velmi bohatá. Já děkuji všem účastníkům. Nám jde o to, ukázat, že pokud členské státy platí příspěvky do evropského rozpočtu, musí existovat evropská přidaná hodnota a nezastírám, že někdy je těžké tuto přidanou hodnotu přesně změřit. Evropa to je solidarita, ale někdy máme pocit, že zůstává pouze součtem národních egoismů. A jediná otázka, na kterou jsme neodpověděli, je, eh, co chceme eh, z Evropy udělat. My nyní jaksi eh, připravujeme plán pro Evropu do roku 2027, tak možná bychom měli počítat s určitou flexibilitou, protože Ehm, jak tady bylo řečeno, je potřeba sledovat Čínu a Spojené státy, a, a můžeme je sice sledovat, ale musíme také být schopni čelit výzvám globalizace. Pane předsedo, vy to tu uzavřete. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, především eh, poděkoval za sebe i jménem svých eh, rumunských kolegů z parlamentu eh, za to, že jste uspořádali tento parlamentní týden. A děkuji také za eh, uspořádání této schůze. Pro nás všechny je tento Evropský parlamentní týden velmi důležitý. Chtěl bych srdečně poděkovat za všechny příspěvky k tomuto důležitému tématu z hlediska našich občanů, tedy na téma eh, víceletého finančního výhledu eh, pro příští léta. Eh, také evropské předsednictví rady by chtělo ten mandát pro budoucí víceletý finanční výhled posunout ku předu. Samozřejmě, že bez vlastních zdrojů Evropské unie to nepůjde. Vyslechli jsme si dneska širokou paletu názorů k tomuto tématu a domníváme se, že ten nový víceletý finanční rámec musí obsahovat ty nejdůležitější finanční priority, mimo jiné také proto, aby vyrovnával rozdíly mezi jednotlivými regiony v Evropě. Musíme být schopni dosáhnout také hospodářského růstu a musíme podporovat nové kapacity. Musíme pokračovat v tom, co je úspěšné a tady hovořím o regionální politice a politice soudržnosti. Také samozřejmě zemědělská politika je důležitá Eh, také regionální orgány v jejím rámci eh, dostanou nové kompetence. To vše je důležité. Nový střednědobý eh, rozpočet, ta 2027, musí být schopen inteligentním způsobem realizovat politiku soudržnosti. To znamená, že musí reflektovat naše angažma pro udržitelný růst Evropy. Já jsem poctěn tím, že mohu konstatovat eh, to, že se shodujeme s mnohými eh, parlamentními kolegy z celé Evropy. A to mě vlastně jak si dává dodatečnou jistotu v eh, mé vlastní parlamentní práci. Je třeba pracovat na vyrovnávání rozdílu mezi severem a jihem, východem a západem. A samozřejmě je třeba eh, odpovědět eh, ještě rozhodněji eh, různým nacionalistickým hnutím. Mm, je třeba také se zamyslet nad tím, z čeho má vzniknout ten nový fond vlastních zdrojů Evropské unie. Možná by to mohly být také daně, tedy, které by se mohly začít vybírat, například eh, daň z plastu. Já si domnívám, že toto je takové nakročení k těm novým ambiciozním projektům, které samozřejmě budou vyžadovat určité prostředky. Vlastní prostředky Evropské unie samozřejmě eh, nemůže, eh, eh, nemohou vést k přehnané fiskalizaci Evropy. Rozpočet, tak jak se rozděluje, musí být rozdělován spravedlivě mezi všechny členské země, aby se nikdo necítil vyloučen. A samozřejmě musíme také plnit to, k čemu jsme se vázali v pařížské dohodě. Proto si myslíme, že do roku 2027 eh, musíme eh, ten eh, emisní cíl 25% alespoň dosáhnout. Vyslechli jsme systém mnoho stanovisk. Z nich také vyplynula řada národních specifik. Mnozí kolegové, kteří si zde vzali slovo, hovořili také na plénu. A my doufáme, že e, ty úspěšné příklady, které zazněly tam, například kohezní politika a regionální rozvoj, že v tom tedy budeme pokračovat. Z Německa jsme si vyslechli e, příspěvek o, možných kritériích e, té evropské přidané hodnoty které bychom si nejdříve měli ujasnit, než začneme rozdělovat prostředky. To je podle mě eh, velice mm, eh, přínosný návrh. Tak dosáhneme to, že každé investované euro bude schopno eh, financovat cíle, které budou mít širší kontext. I ten polský kolega hovořil o tom, že také příspěvky na životní prostředí by neměly příliš zatěžovat méně rozvinuté členské země. Čili vidíte tady skutečně pestrou mozaiku situací a problémů, které musíme řešit. Ale já jsem přesvědčen, že Evropský parlament i vnitrostátní parlamenty v členských zemích jsou eh, určitě odhodlány podpořit eh, nový víceletý výhled a pracovat na úspěchu. No a závěrem bych vás, kolegové, kolegyně, chtěl eh, pozvat k oslavě desetiletí eura. V 1915 v domě Evropy Eh, začíná eh, prohlídka. Všichni jste zváni a vemte se sebou také zavazadla. A úplně na závěr bych vám chtěl vše poděkovat za konstruktivní eh, diskusy, která ukázala, že všichni poslanci v Evropě se starají o to, co leží na srdci občanů. A děkuji také členům Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Takže zřízenci jsou vám k dispozici u východu z tohoto sálu a nasměrují vás do Domu evropské, evropských dějin.